s otázkou. Chci vám poděkovat za to, že jste tu dnes odpoledne a že nás informujete o budoucnosti. Je vždy zajímavé vám naslouchat. Mám konkrétní otázku, na kterou bych se chtěla zeptat, která se týká zprávy o Římnu, o Římu 2, o pomluvě. Po odchodu Dany Voli jsem zpravodajkou pro tuto zprávu. Budeme hlasovat zítra s radostí říkám, že jsme docílili široké podpory, abychom mohli požádat komisi, aby se na nás opět obrátila s legislativním návrhem. A věřím, že procedura proběhne rychle a že tento návrh bude schválen co možná nejdříve. Osobně jsem přesvědčena, že je to velmi důležitá oblast, kde by Evropská Unie mohla a měla vyjasnit pravidla pro právo rozhodné, pro volbu práva, aby novináři měli právní jistotu a mohli předvídat, která pravidla budou platit. A jsem přesvědčena, že nejistota, zda vám v cizím právním řádu hrozí právní stíhání, může vést nakonec k autocenzuře a k méně svobodnému tisku. Uběhla řada let od roku 2005, kdy poslední pokus zahrnout pravidla o pomluvle, tedy pokus zařadit to do umluvy Řím 2, tento pokus tedy tehdy selhal. A věřím, že to, co bylo zařazeno do legislativního programu, tedy zařazení pomluvy institutu pomluvy do Řím 2 by mělo proběhnout. Děkuji. Děkuji, pan. Mulțumesc. Eu aș dík să ridic, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, pojednat o otázce kvót pro ženy, aby se paní komisařka vyjádřila k této problematice ve správních radách eh, společnosti. My jsme o tom několikrát jednali a učinili jsme tak víceméně soustředěně a ve zprávě z vlastní iniciativy týkající se zprávy společností je na toto téma. A když skupina ALDE navrhla pozměňovací návrh o povinných kvotách a tento návrh byl schválen. EPP navrhuje pružné kvóty a ta situace není jednoduchá, protože vzhledem k tomu, že tyto kvóty budou povinné, ta zpráva byla téměř zamítnuta kvůli základnímu rozdělení politických skupin o jiných eh, tématech řízení společnosti. A tento fakt by tedy vedl k zamítnutí legislativní zprávy. A tato zpráva byla odhlasována jenom proto, že se jedná o nelegislativní návrh. A opět by se to stalo u legislativního návrhu se stejnými ustanoveními. Tedy závěrem. Povinné kvóty pro ženy budou průlomem, podle mého názoru. A domnívám se, že Evropská unie by zůstala bez legislativy v oblasti řízení společností. Já bych uvítal vaši odpověď a prosím zvažte, zda v této fázi bychom měli požadovat pružné kvóty místo závazných kvót, abychom vlastně zachránili tu zprávu, která je velmi důležitá pro budoucnost naší legislativy. Baldassar, Děkuji, kolego Baltazáre. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vítám paní místo předsedkyně Redingovou a chci poděkovat za její aktivitu, protože je věrná tomu, co prohlásila na začátku mandátu. To jest, že chce zvýšit důvěru občanů Evropské unie vůči Unii. Jedná se o dědické osvědčení, jedná se o další otázky, které byly takto řešeny a evropská politika skutečně může sloužit zájmům občanů. A také působit v zájmu podniku. A náš výbor skutečně dělá všechno, co je potřebné, také v oblasti didaktické, vůči dalším výborům, kde ty názory jsou méně vyhraněné. Chci upozornit na jiný nástroj, který dle mého soudu je nesmírně důležitý, ať už pro každodenní život občanů, tak pro podniky. Domnívám se, že jde o nařízení, které má vytvořit o nařízení o konfiskaci bankovního jmění, aby bylo možné zabavit přeshraničně finanční prostředky na bankovních účtech, aby bylo možné harmonizovat vnitřní trh. A kladu otázku jakožto zpravodaj na toto téma. Diskuse v radě se vyvíjí poměrně pomalu ta snaha je poměrně zdrženlivá. Chce komise urychlit tento proces, tato jednání a chce umožnit dohodu v prvním čtení, anebo jste již podnikli kroky v tomto směru? Děkuji. Danke. Děkuji. Kolega Berlinger, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Také já děkuji paní komisařce a srdečně ji mezi námi vítám a děkuji za velice krásný příspěvek. Dědické právo, to byl úspěch u nás v Evropě. Spojené království, Irsko. Z části to neproběhlo tak dobře, ale naší povinností je dále na tom pracovat až do samého konce neboť miliony rodin jsou tím dotčeny. A my nesmíme na tyto rodiny zapomínat. Pokud jde o justiční školení, o ten pilotní projekt, k tomu chci poblahopřát a chci zdůraznit ještě jeden bod. Zavedli jsme zde určitou novinku ze strany parlamentu. Zdá se, že komise to také takto přijala a tyto nové plány musí být dovedeny k tomu, aby se z toho staly v podstatě stálé body. Dokonce možná i prostřednictvím internetu by potom tedy bylo možno uplatňovat práva která eh, jsou právy evropských občanů. Zatím tomu tak ještě nebylo a tady je určitá propast, kterou musíme uzavřít. Tedy něco k té žalobě společenství. Tady existovaly určité akce, poté se už nic pak nestalo, nevíme, jak vůbec ty konzultace dospěly ke konci. Tady se požadovalo znovu, aby komise něco udělala v této oblasti. Jedná se o ty hromadné žaloby. My to v jednoduše v Evropě nesmíme nechat eh, mimo naši pozornost. Americký příklad eh, té hromadné žaloby nesmíme imitovat. Pak samozřejmě by to byl zásah do správního práva v Evropě. Tady vlastně tento výbor nastoupil novou cestu. A musím říci, že to bylo vynikající, že jsme mohli něco udělat. Článek 280 298. To nabízí v Evropě mnohem lepší definici práv občanů, kteří jsou v kontaktu s úřady. Legislativní iniciativa je na straně Evropské komise. My tady k tomu přijmeme zprávu z vlastní iniciativy, ale chci na to poukázat, že tady bude předložen návrh a bylo by dobré, kdybychom mohli pracovat v souladu. Kolega Šimanský, prosím. Děkuji, paní předsedající, paní komisař. Děkuji velice, pane předsedo. Děkuji také paní komisařce. Chci požádat paní komisařku, aby se začalo pracovat proti diskriminaci a proti omezování svobody tisku. Hovořím o situaci v Polsku tam byla odmítnuta licence důležité televizní stanici. Proti tomu protestovalo mnoho lidí, byly to 2 miliony podpisů. Především, když se jedná o mladou demokracii v exkomunistickém státě, tak si myslím, že máme právo aby komise zaujala stanovisko bude veřejná konzultace, veřejné slyšení. Byli, o tom už, byli jste o tom už informováni, ale teď bychom chtěli znovu zdůraznit, že se jedná o svobodu, o svobodu tisku, o svobodu médií. Možná, že tady budou ještě další informace k dispozici, především proto, abyste se mohli s tímto tématem seznámit. Já to zmiňuji tady proto, protože se jedná o diskriminaci, že je ohrožena jedna ze základních svobod. A to je něco, k čemu by vůbec nemělo v Unii docházet. Samozřejmě, že se tady vysoce hodnotí autonomie, ale současně je třeba také zasáhnout proti tomuto porušování neboť záležitost je vážná a zavazuje komisi, aby zaujala jasné stanovisko. Děkuji, prosím, paní Lichtenberger. Srdečný dík, srdečný dík paní komisařce za její projev. Jsem velice ráda, když tedy eh, teď znovu se projednává téma solvence, stále znovu a znovu se k tomu objevují nové otázky a diskuzi je velice zajímavá k volnému pohybu dokumentů. Eh, ještě předtím, než byl tento návrh oficiálně předložen, tak se eh, bojo, proti němu bojovalo ze strany nejrůznějších iniciativ. Chtěla jsem se zeptat, jestli o tom víte a jestli eh, chápete motivaci těchto lidí. Jsou to především ti, kteří říkají, že je třeba zabránit tomu, aby toto uznávání dokumentů bylo zrealizováno, aby státy, níž například partnerství mezi partnery stejného pohlaví není uznáváno, tak by potom nemohli být povinni používat to právo, které by bylo proti jejím, eh, jejich představám o morálních hodnotách. Já to samozřejmě považuji za přístup, který nezdílím, to tady chci zdůraznit, ale chtěla jsem se zeptat, zda jste už tyto připomínky také dostala a jaký na to máte názor. Druhý bod, kupní právo diskuze a už jsme určité diskuze a slyšení na toto téma v Evropském parlamentu měli a také v tomto výboru jsme měli diskuze na toto téma. Ehm, ten návrh mě příliš netěší, protože to není žádný skutečný pokrok pro spotřebitele, tak jak to vidím já, ale moje otázka je tato. Kde je vlastně největší potřeba jednat? Je to odvětvové eh, řešení pro internetový obchod. A tady se ptám, Eh, byla byste ochotná soustředit se především na tuto oblast, eh, na přizpůsobení legislativy k tomuto tématu? V internetovém obchodě samozřejmě máme speciální okolnosti, které je nutno zohlednit. A já se obávám, že současný návrh tu internetovou problematiku obchodu po internetu nepokrývá a na druhé straně také není zcela uspokojivý. Byla by tady tedy určitá určitá možnost z vašeho hlediska v tomto směru něco podniknout, ano či ne? To je pro mě důležitá otázka. Další bod. Zcela podporuji eh, kolegu Berlinga eh, v těch záležitostech, eh, které tady byly zmíněny na základě mnoha příkladů, když se tady jedná o realizaci základních práv. A proto bych byla velice ráda, kdybychom z vaší strany mohli také získat podporu pro toto téma. A k poslednímu bodu, bodu jenom malou připomínku. Eh, už jste také slyšela, že tady je určitý konflikt, eh, který se týká této otázky a eh, že tady jsou samozřejmě určité spory o kompetence a jestliže si přejete nebo můžete, tak bych byla velice ráda, kdybyste k tomu mohla zajmout stanovisko. Děkuji, děkuji a kolegyně Tajn, prosím. I z mé strany srdečné díky na adresu paní komisářky a předsedkyně za jasná slova. Mám jednu otázku k dědickému právu. Všichni jsme zajedno, že to je velký úspěch a také jste řekla, že je nutno zahájit eh, informační osvětovou kampaň. Tady bych chtěla jasně říci, nyní, kdy ta věc již eh, prošla, zdali eh, máte jako komise konkrétní záměry, jak a kdy začít s touto informační kampaní. Myslím, že potrvá velmi dlouho, než se to eh, vrije do eh, paměti eh, a povědomí lidí, aby ehm, začali být aktivní a obrátili se ve svých zemích na notáře. Takže otázka zní, jestli komise ehm, se do tohoto pustí. V radě zatím. Ich wollte hier auch noch mal um die Unter pokud jde o majetkové právo, tak se věci zatím na straně rady velmi eh, nehýbou a proto eh, se chci zeptat, zdali snad eh, máte už bližší informace o tom, jak si věc stojí, protože zdá se, že mm, to nejde tak rychle. Kupní právo, právo insolvenční považuji také za důležitá téma a také volný pohyb, volný oběh úředních listin mi také leží na srdci. Myslím, že tady dosáhneme toho hodně ze strany strany občanů, když eh, zjednodušíme jejich život tím, že budou úřední listiny uznávány a také to bude znamenat eh, finanční úsporu, ale je nutno eh, dosáhnout té rovnováhy, o kterou jste hovořili, to znamená, hovořila, to znamená jednoduché uznávání úředních listin a na straně druhé vyvarovat se zneužívání. Možná, že byste se i k tomu mohla ještě blíže vyjádřit a já se připojuji k otázkám paní Lichtenberga. Ještě stručná otázka, pokud jde o právo společnosti společnosti a řízení společnosti a ženské kvóty. Já se domnívám, že ne každý bude eh, hlasovat tak u iniciativní zprávy, jak by hlasoval v případě legislativního záměru. Děkuji kolegyně Redna. Děkuji, paní komisařko. Eh, vy máte před sebou eh, celou kupu otázek nyní a proto se i já k ním připojím velmi stručně. Za prvé, eh, kvota pro ženy. Eh, blahopřeji vám k rozhodnému a velmi věrohodnému eh, zasazování se za kvóty pro ženy. Ještě otázka, respektive poznámka k právu společnosti a řízení společnosti. Já jsem přesvědčena, že by bylo bývalo mnohem více hlasů proti, kdyby v poslední minutě do toho byly zahrnuty ještě i kvóty. Eh, další otázka z mé strany Doufám, že jste tím správným adresátem. Jedná se o nařízení o ochraně osobních dat, konkrétně tzv. delegované akty. V rámci nařízení o ochraně eh, osobních údajů eh, eh, máme co dočinění s množstvím takzvaných delegovaných nebo přenesených aktů a mě by zajímalo vysvětlení z vaší strany k tomu, protože za normálních okolností Eh, bychom byli měli použít spíše právní nástroj eh, směrnice ve vztahu k tomuto nařízení o eh, ochraně údajů. Poslední připomínka ke kupnímu právu EU. Abych navázala na otázku paní Lichtenberga. Já osobně jsem naprosto nešťastná z toho, že návrh vyznívá tak, jak vyznívá Velmi mnoho profesorů univerzit se tímto tématem zevrubně eh, zabývají. Je to velmi napínavé, ale mě osobně by zajímalo, v čem vy spatřujete právní zlepšení postavení spotřebitelů eh, v důsledku eh, tohoto návrhu? Nejde pouze o rozšíření nabídky, ale v čem spatřujete eh, zlepšení právních jistot pro spotřebitele? Děkuji. Srdečně děkuji a nyní má slovo paní komisařka. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Byla to skutečně celá řada otázek ve velmi krátké době. Já se pokusím odpovědět v kostce, protože kolega již čeká. Co se týče Římo 2 a příslušné zprávy, chci, chci poděkovat výboru Jury za zprávu a za návrhy. A já budu analyzovat veškeré možnosti zlepšit stav v kontextu tohoto nařízení o právu rozhodném pro nesmluvní závazky. Víte, že nařízení Řím 2 vylučuje pomluvu ze své působnosti, protože nebylo možné nalézt kompromisní řešení při vyjednávání o nařízení a já se tím budu muset zabývat. Řada poslanců se ptalo na kvóty já jsem si pozorně přečetla eh, zprávy parlamentu z vlastní iniciativy eh, paní Kraci Pětikajne na Indwell, týkající se kvót. Na základě této analýzy jsem předložila návrh veřejné konzultace s velmi konkrétními otázkami, včetně otázky, která zazněla v eh, rozporném duchu z úst jednotlivých poslanců a poslankyň a vyčkáme na konec května na odpovědi na jednotlivých zúčastněných stran. Provedeme analýzu a potom uvidíme, jak postoupíme dále s právním návrhem. Ano, většina bodů na našem pracovním seznamu jsou skutečně věci, které jsou, které leží na srdci občanům. A chceme ulehčit život občanů, zejména v přeshraničních aktivitách. A celá mé činnosti je také eh, pod záhlavím Spravnost pro růst. A ministři spravnosti budou vést rozsáhlou diskusi na radě o jednotlivých návrzích týkajících se justice, spravedlnosti pro růst a měli bychom prolomit hranice na vnitřním trhu a dát možnost malým a středním podnikům, aby využívali vnitřní trh jako jejich vlastní trh, protože často mají pocit, že přetrvávají překážky a malé a střední podniky se často soustředují na pouze domácí trh a přicházejí o velké možnosti. A evropský příkaz pro obstavení účtu znamená, že se odhaduje, že asi 2,7 obratu evropských podniků za rok je odepsáno kvůli neřešeným, nevyřešeným sporům a to se týká zejména malých a středních podniků. Jeden milion malých a středních podniků se dostává do potíží. A když jednou zažijí takový problém, tak už se nikdy nepustí do přezraniční operace. A to podvazuje jejich rozvoj. A ano, chci urychlit toto rozhodování, protože to je důležitý prvek pro tedy spravedlnost pro růst. A rádi určitě uslyšíte, že to bude jednou z priorit kyperského předsednictví. A otázka prvního čtení. Ano, já myslím, že je to docela dobře možné, že by se to zvládlo v rámci prvního čtení, jak bylo zde navrženo. Otázka eh, dědického práva a dědictví, to je nešťastné, že Velká Británie rozhodla nepřistoupit k této dohodě. Vedla jsem rozsáhnání s kolegou Kennethem Clarkem na toto téma v našich jednáních jsme zašli velmi daleko. A chtěli jsme zahrnout specifické požadavky britských úřadů. Ale bohužel nebylo možné změnit eh, beze zbytku návrh, protože potom by ti, kteří souhlasili se souhlasem, přestali. Takže se to týká tedy nepřistoupení Velké Británie a Irska. Stejně jako pan Berlinger si myslím, že školení soudců, odborná příprava je klíčová. Máme obrovské know-how v evropských organizacích, v justičním světě a všichni jsou velmi angažovaní. Opět se Velká Británie rozhodla se nezúčastnit, což profese justice nechápou, protože oni se na tom chtějí podílet. Takže svět politiky často není úplně realistický. Otázka hromadných žalob. Myšlenka sdělení není zcela opuštěna a je to pokryto širokou formulací v pracovním programu Komise na rok 2012, kde předpokládáme iniciativu o hromadných žalobách, aniž bychom stanovili, zda to bude legislativní či nelegislativní iniciativa. A komise přehodnocuje, o jaký krok se bude jednat a co bude nejvhodnější a nejefektivnější s přehlednutím k poslednímu vývoji, jako je schválení zprávy EP, kterou jsem si přečetla s velkým zájmem. Otázka kodexu chování veřejné zprávy je zde upravena povinnost řádného výkonu státní zprávy. Víte, že Evropský ombudsman se zabývá tím, jak postupujeme velmi bedlivě. A komise plně dodržuje zásadu eh, řádné zprávy a chce uplatňovat kritiku, kterou ombudsman uvedl v této věci. Svoboda tisku je samozřejmě velmi významným tématem, které se pravidelně vrací v řadě členských států a již jsme toto projednávali několikrát na plénu. Vzpomínám v mé minulé odpovědnosti komisařky pro média, jsem velmi často stála na plénu a odpovídala na palbu otázek z jednotlivých politických skupin. A teď je to kolegyně Nelly Cruz, která má v rukou tuto otázku, ale samozřejmě velmi úzce spolupracujeme a věřím, že veřejné slyší na toto téma přinese více světla do této problematiky. Uznávání úředních listin. Komise byla vždy genderově neutrální v těchto věcech, protože není naší povinností a není až, ani naší odpovědností se vměšovat do otázek rodinného práva členských států. To je věc subsidiarity. My se pouze snažíme usnadňovat přezraniční existenci 12 milionů evropských občanů, kteří mají takový přezraniční život a velké potíže. A takto se snažíme řešit tento problém. Několik otázek zaznělo týkající se kupního práva v Evropě. Analýza, kterou jsme pro, prováděli u evropského kupního práva, i ze strany lobbystů v oblasti spotřebitelských práv je, ano, že kupní právo má vysokou, představuje vysokou míru ochrany spotřebitelů a obavy lobbystů za ochranu spotřebitelů je, že, že by hrozilo, že během jednání by tato vysoká úroveň ochrany byla snížena a Není to tedy kritika, že bychom byli pod to úrovní. Máme velmi vysoké východisko a proto potřebuje parlament. A já bych si přála vysokou míru ochrany, která by měla být zachována. A proto vás prosím o pomoc při zachování této úrovně při jednání, či předpokládám, že parlament a komise budou dobrými spojenci v této věci. Hákská umluva. Jak víte, je to nesmírně citlivé a obtížné téma. A skutečně spory Rada spochybňuje opra- tedy kompetence komise v této věci. Názor je velmi jasný. Evropská unie je způsobila, protože schválila interně tu legislativu. Došlo k dohodě k k použití výlučné pravomoci, když může být prokázáno, že téma dohody spadá do působnosti z interních společných pravidel a to vždy v, pravidl, v oblasti, která byla upravena. Bez ohledu na to, zda došlo k rozporu mezi těmito pravidly a dohodou. To je na čistě právní pohled na tuto otázku. A myslím, že poslední otázky, které jsem zatím neodpověděl. Ochrana dat, to je velké, rozsáhlé téma s celou řadou významných prvků a je to dvojí úroveň. Na jedné úrovni je to největší otevření trhu v posledních letech z iniciativy komise, protože nás baví rozporné legislativy v 27 členských státech, která velmi stěžuje a činí velmi nákladným využívání evropskými společnostmi trhu jako trhu vlastního. A pro svět internetu je to skutečně noční můra. Takže analýza expertů spolu s tím bude znamenat eh, úspory pro evropské společnosti 2,4 miliard euro ročně. Takže si představte, že to patří jasně do programu Spravedlnost pro růst. A abychom měli jednotnou a opět vysokou úroveň definice na základě smlouvy a charty základních práv o ochraně jednotlivých práv a ochrany dat, je třeba mít jednotné pravidlo pro celý kontinent. A pokud bude existovat jednotné pravidlo pro celý kontinent, tak není možné dosáhnout nejjemnější přesnosti. Protože to bude zastřešující pravidlo mnohem spíše kde bude třeba více pružnosti, abychom mohli toto přizpůsobit konkrétním potřebám. A proto je to akt přenesené pravomoci. A nechápu celou nervozitu, která zde panuje v tomto prostředí, která se týká aktu přenesené pravomoci. Když se podíváte, jak jsou tyto akty schvalovány, tak je to jako jiná legislativa návrh komise spolurozhodování s radou a s parlamentem, takže by neměly existovat žádné obavy, protože parlament se každopádně bude muset vyjádřit k aktům v přesné pravomoci. Děkuji paní komisařce, děkuji za to, že jste mezi nás přišla. Jsem přesvědčen o tom, že bylo správné, že máme teď vlastní komisařku pro záležitosti justice, protože za ty tři roky už jste toho hodně udělala a také ta váha se přenesla zřetelně na stranu této komise. Takže musíme postupovat dál. Srdečně mezi námi vítám pana komisaře Barniera, takže teď uděláme plynulou výměnu míst a budeme se zabývat eh, dalším rezortem, dalším tématem. Prosím, pane komisaři. vais, vais.

Takže budeme pokračovat. Pan komisař Marně má maximálně půl hodiny čas, pak musí na letiště, protože nás opustí. Takže, pane komisaři, navrhuji, abyste se hned chopil slova a pak budou následovat otázky. Merci, Děkuji, pane předsedo. Zdravím jednoho každého z vás. Budu v úvodu možná nejstručnější, abych vám mohl naslouchat. Mám tedy omezený čas, dámy a pánové, ale musíme tě do Frankfurtu po tomto jednání. Chtěl bych zasadit svůj úvod do rámce programu komise a parlamentu, tedy Single Market Actu, takže je vidět, že je to dnes ještě naléhavější, protože evropské národy a jejich zástupci ve všech evropských zemích potřebují růst a zejména s tímto požadavkem růstu a konkurenceschopnosti i zaměstnanosti jsme spolu s desítkou kolegů vytvořili v návaznosti za, na zprávu Mária Montyho tento program Single Market Act, kde 12 základních klíčových akcí pro růst, tedy mimo jiné také duševní vlastnictví. A s tím chci ustanit vaše pochopení roz, nechám rozdat náš harmonogram. který vám nyní předkládáme. A to jsou všechny akce od této chvíle až do roku 2013. A na základě těchto 12 klíčových akcí a pro růst a duševní a vlastnictví máme evropský patent, pan Baldassare a Léne to znají dobře této věci věřím, že dosáhneme konečnou dohodu a že získáme podporu 25 států a dveře jsou otevřené pro Španělsko a Itálie, kteří se zatím nezapojí do této spolupráce. A uděláme všechno proto, abychom vyřešili tedy místo sídla organizace, která bude řešit jednotný patent. Chci potvrdit také náš závazek oživit autorské právo k dnešnímu dni, totiž v období internetu a Evropy. A v tomto duchu předložíme v červnu, zřejmě s určitým prodlením, které jsem vysvětlil, a tuto věc jsme před několika týdny projednali ve Štrasburku. Předložíme návrh zlepšit transparentnost a řízení a udělování licencí pro několik různých teritorií v oblasti hudby a také se zabýváme zelenou knihou audiovizuálních děl a na základě těchto odpovědí rozhodneme o tom, zda je nebo není nezbytné mít doplňující opatření pro podporu audiovizuálního obsahu na vnitřním trhu. Abyste také úslovně pracovali, a děkuji paní Geringer Edinburgh, pracovala až do včerejšího dne na trialogu. Jde o díla tedy, která nejsou, která nemají autorskou ochranu. Oblast značek, a ochranných známek. To se týká řady malých a středních podniků. Předložím v létě návrh obnovy současného rámce pro registraci ochranných známek. Velká další kapitola v rámci Single Market Act se týká modernizace právního prostředí v našich podnicích aby byly odpovědnější a konkurenceschopnější. Tady bych, eh, pane předsedo Lene, chtěl telegraficky zmínit to, co vy sám sledujete jako předseda. Právní rámec, který vylepší příznivý ekosystém pro podniky. Tady chci reformovat oblast kontroly auditu Váš zpravodaj se Karim se tím zabývá. Připomínám rozpravu, která na toto téma proběhla. Text, který jsem předložil, může být zdokonalen jako všechny návrhy komise za předpokladu, že nepřijdeme o základní orientaci a snahu o reformu. A je tu několik subjektů v oblasti kontroly a auditu nechce změnu. My říkáme, že nemůžeme pracovat v duchu business as usual a chceme opět učinit kontrolu audit dynamický, abychom opět eh, upřednostili konkurenceschopnost tohoto odvětví. V tomto právním rámci pro podniky máme několik návrhů, které se týkají účetních norem. Více transparentnosti skrze návrhu Country by Country Reporting Arlen McCarthy. To se týká těžebních a lesnických podniků přes 600 podniků je dotčeno tím návrhem, který jsem předložil. Začali jsme tímto odvětvím. V první fázi jsme chtěli, aby podniky sdělili informace o použitvaném účetním systému a u textu o transparentnosti bych s vámi chtěl zjednodušit každodenní život podniků, zejména malých a středních podniků. To jsou ty horizontální akce, které pořádáme, týká se to veřejných zakázek a také chceme revidovat účetní směrnice, které se týkají 7 milionů malých podnik, tedy podniků, včetně malých a středních. A věříme, že tyto práce vyústí co nejdříve. Chtěl bych zde vyzdvihnout eh, odkaz na mezinárodní účetní standardy, účetní normy. Ministři G20 o tom rozhodovali a výzva ke konvergenci účetních norem do konce roku 2013, tady týká se to problematiky ASB. A chci potvrdit, že to, co probíhá v této nezávislé instituci, která se nazývá IASB, já se podílím podrobně na její činnosti, chceme zlepšit řízení a očekáváme s velkou netrpělivostí a důvěrou rozhodnutí IACC, tedy amerického úřadu, pro který rozhodne o využívání norem z kategorie IFRS a věřím, že i toto téma je pravidelně zmiňováno na radě ECOFIN. Reforma práva společností. Pokročujeme v úvahách o tomto právu. Já jsem zahájil 20. února širokou veřejnou konzultaci, která přinesla celou řadu odpovědí. A to nám možní projednávat jak obecné otázky, působnost, cíle evropského práva společností, ale také konkrétní oblasti, eh, tedy fúze přenosy sídel, transfery sídel, statut společností a statut soukromého evropského podniku. Vyvodili jsme závěry z této konzultace na konci května a v červnu a na toto téma budoucnosti společností. Mé přesvědčení je, že nemůžeme oddělit řízení společnosti a právo společnosti a to úzce souvisí a proto jsem navrhoval to zařadit do konzistentního rámce a já chci předložit akční plán v letošním roce v obou oblastech a aby v měsících do konce našeho mandátu rozvoj, dlouhodobý rozvoj odpovědných podniků já ještě přemýšlím o struktuře tohoto sdělení a akčního plánu. Chceme se inspirovat akčního plánu z roku 2003 ve své struktuře, který chceme definovat eh, priority krátkodobé, střednodobé a dlouhodobé a několik cílů, které jsou jádrem modernizace našich podniků, tedy struktura správní rady, odměňování a identita a odpovědnost akcionářů. Tyto body jsou všechny v tomto přehledu, který se bude samozřejmě vyvíjet a urychlovat. A já vám děkuji za vaši pozornost a nyní jsem připraven vyslechnout vaše dotazy v omezené době, kterou máme. Děkuji, pane komisaři. A začneme hned otázkami. Kolega Berlinguer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych osobně gratulovat panu komisaři protože mohl zaznamenat úspěchy. Jsou to úspěchy v oblasti patentů. To byla velice dobrá iniciativa, správné časové naplánování a my všichni jsme na tom spolupracovali. Pokud jde o autorské právo, tak jsem méně nadšen, to musím přiznat. To bych chtěl od sebe oddělit. V té vaší připomínce mohu číst, že se tady praví, že v červnu 2012 se bude eh, předkládat návrh ke kolektivnímu managementu, takže to bude měsíc, za měsíc. Vy to tady vidíte jako závazek, jako rozhodné datum. Až do posud to byl vždycky kvartál nebo rok a teď je tady uveden měsíc. To je taková otázka, která může hodnotit společnost. A pokud tedy tuto otázku nevyjasníme, můžeme mít potíže. Férové odměňování, ochrana děl, využívání. Tady můžeme také navázat na zkušenosti bývalého komisaře Vitorína. Tady je uvedena také určité datum nebo měsíc. Tam se také jedná o konzultace, ale já tady čtu také s radostí, že pokud jde o enforcement 2013, tak je tady časový plán komise, který se týkal starého autorského práva a tam samozřejmě potřebujeme nové autorské právo. To bych tady chtěl zdůraznit. Doufám, že, tím bude že to bude korunováno úspěchem. Pak ještě tady něco k akta. Já jsem tady zaznamenal, že to pomaloučku umírá akta, to není právnický problém, to je politický problém. A prostřednictvím mezinárodních smluv jsme se tady snažili vyřešit tento problém. Některé problémy se dají opravdu tímto způsobem vyřešit, ale já si myslím, že bychom tady neměli to přehánět. Děkuji. Další kolega, prosím. Kolega Budu, prosím. Pentru prezența noastră aici, domnule comisar, și vreau să... Děkuji za vaši přítomnost, pane komisaři, a dovolte, abych vám poblahopřál k velmi ambicioznímu pracovnímu programu. Moje otázka se týká stanoviska k roli Evropského parlamentu v rámci pre, předlegislativního procesu. Mám na mysli nelegislativní zprávu o corporate governance, o eh, vedení eh, společnosti, o čemž eh, minulý měsíci parlament hlasoval. Vy jste se také zúčastnil debaty a hovoří se, že budoucí iniciativa v této oblasti by měla vycházet ze zásady povinných pravidel, mm, mm, nikoli z kodexu chování. 65% eh, členů parlamentu podporuje eh, kodex, etický kodex eh, a nikoli povinná pravidla tak jak bylo eh, rozhodnuto měsíc před hlasováním ve výboru právním. Nicméně vy jste se vyslovil eh, o budoucí legislativní iniciativě ještě před hlasováním parlamentu a eh, proto otázka na vás. Jakou hodnotu připisujete nelegislativní zprávě parlamentu, která předchází hlasování? Děkuji za vaši účast. Paní Geringer má slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, srdečně poblahopřát panu komisaři k velmi ctižádostivému pracovnímu plánu, zejména mm, k úsilí o harmonizaci jednotného trhu v internetu, protože eh, akt o jednotném trhu se týká také internetu již drahnou dobu usilujeme nejenom rozvíjet kulturu, ale i biznis. Mám radost z nové směrnice, eh, kde jde o lepší zprávu práv duševního vlastnictví. Myslím, že to je první eh, krok k harmonizaci, ke sladění eh, práv duševního vlastnictví v rámci EU. Moje otázka s tím souvisí do jaké eh, míry je to provázáno eh, s eh, takzvaným otevřeným internetem. Děkuji ještě jednou za vynikající spolupráci. při práci na směrnici, protože ze strany komise se nám dostává veškeré podpory. Komise postupuje velmi kreativně a vytvořili jste přímo vizi o budoucnosti um, práv duševního vlastnictví, což je pro nás velmi eh, důležité a zajímavé protože mnozí poslanci ještě žijí jaksi v minulosti a s tím eh, spojené eh, vizi o právech duševního vlastnictví. Děkuji, paní kolegyně Wikström. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla pana komisaře srdečně přivítat eh, v našem výboru. Je pro nás eh, vždy velkým potěšením vyslechnout vás, eh, co by mm, průkopníka a bojovníka za práva duševního vlastnictví. I my za to brojíme. Tady jsem ostatně. Již Dávno jste nám sliboval konkrétní návrhy, nyní jste stanovil i mm, lhůtu. My eh, jsme se eh, velmi eh, těšili na tyto návrhy o evropských právních předpisech o ochranných známkách. Tady jde skutečně o posílení hospodářské soutěže v Evropě, to potřebujeme, i posílení konkurenceschopnosti v Evropě, abychom mohli sebevědomě čelit budoucnosti. To je přece vize Evropy, Evropské unie. Poté co překoná finanční krizi. A proto potřebujeme moderní nařízení, pokud jde o eh, upravující pohyb zboží v tomto století. Eh, jak to bude eh, vypadat v Alicante? Tam se odvádí vysoce kvalitní práce. Jak to bude rozvinuto poté, co narostou úkoly? jak eh, na to pohlížíte. Ostatně také děkuji za velmi dobrou spolupráci, eh, které se nám z vaší strany dostalo. Zajisté mm, eh, na příště budeme pracovat ještě těsněji. Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně Lichtenberg. Děkuji. Já nechci opakovat to, co zde již zaznělo a také srdečně děkuji za dobrou spolupráci z vaší strany. Mám hned několik otázek k eh, právům duševního vlastnictví. Například ve svém plánu hovoříte o dalším rozvíjení patentového práva v oblasti biotechnologií a eh, genetického inženýrství. Ale tady musím říci, že u mě už eh, zvoní na poplach, protože se táží zdale, zdali chcete jaksi eh, změkčit eh, určité eh, standardy, které zde platí. Je to eh, velmi choulostivá oblast s obrovskými nejenom hospodářskými, ale i eh, politickými dopady, zejména pokud jde o přístup k různým typům výzkumu a tak dále. Byla bych velmi ráda, kdybych se o tom mohla z vaší strany dozvědět více. více. Dále na seznamu činností je uvedeno i téma praní špinavých peněz. To považuji za velmi důležité a potřebné a ráda bych se zeptala, co si myslíte o těch jednotlivých dílčích dohodách, které jsou nyní například uzavírány se Švýcarskem, kde jde o stíhání eh, daňových podvodů, což je eh, v eh, přímé souvislosti s tímto tématem. A co si myslíte, jak my, tedy Evropská unie, by mohla prosadit lepší úpravy, které nebudou tolerovat ty eh, výpady jednotlivých členských států. Dále vidím velmi malý časový odstup eh, mezi otázkou eh, reformy takzvaných recyklačních společností, což považuji za nesmírně naléhavé. Tady máme Eh, skutečně eh, tady máme skutečně eh, nesmírně málo času. Požadavky umělců narůstají a otázka provádění nestojí ve váku. Takže bych chtěla požádat, abychom se napřed zabývali právy jako takovými a k provádění přikročili až poté, co vytvoříme eh, moderní copyright. Jinak eh, to celé vyzní dostracena a eh, bude to rozporuplné. Tady bych se ráda dozvěděla více o časovém harmonogramu, který si představujete. Děkuji. Předseda, já mám ještě jednu prozbu. Pan komisař musí um, odejít uh, zanedlouho, to znamená v 16 hodin 40 10 minut. Takže eh, nabádám vás eh, ke stručnosti a eh, nedostanou se ke slovu všichni, pokud budete mluvit tak dlouho. Paní Tajn. Budu stručná. Konkrétní otázka. Vy jste tady zmínil country and country reporting. Já jsem se s vámi seznámila jako sto, što s komisařem, kterému leželo na srdci konkurenceschopnost, a proto se ptám, proč tedy uh, Eh, je tam zahrnuto i lesnictví v příslušném zákoně americkém, který už to byl platnost, to zatím ještě nebylo. Tady vidím malé znevýhodnění evropského lesnictví a jaký je proto důvod. Děkuji, kolega Gyně Mese, prosím. Děkuji, já budu velmi stručný. Eh, rád bych navázal na to, co uvedla paní Lichtenberg. Eh, plně podporuji eh, vývoj a pokrok v oblasti biomedicíny a chci podpořit a povzbudit pana komisaře, aby pokračoval tímto směrem. V Bulharsku jsme zaznamenali případy eh, pacientů velmi vážně nemocných, kteří měli šanci se uzdravit díky takovýmto technologiím, ale tato šance jim pak byla odepřena. A sice z formálních důvodů, protože ehm, nemohli být zaregistrováni nebo tak podobně. To je podle mě naprostý nesmysl. A mimo často Evropská unie zaostává v tomto ohledu za USA i za Ruskem v rozvoji biotechnologií. A proto, pane komisaři, naprosto podporuji, aby se Evropská unie stala eh, vedoucím eh, subjektem eh, v tomto sektoru. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl dotknout dvou témat nemáme zdroje energii, máme sotva nějaké suroviny. Jsme tedy v Evropské unii typicky inovativní společnosti, společnosti, která musí spoléhat na eh, duševní výdobytky a proto považuji eh, ochranu eh, práv duševního vlastnictví za nesmírně důležitou. Domnívám se, že toto je i téma budoucnosti a jsem vám za to velmi vděčen, pane komisaři. Můžete s naší podporou počítat, s podporou poslanců Evropského parlamentu. A ještě vás chci požádat o to, abyste prestiž Evropské unie eh, v rámci akty uchránil, uhájil, jinak budou naši partneři zklamáni a dostaneme se do trapné situaci. To již eh, zaznamenala australská delegace. Já se nedomnívám, že eh, politika tady eh, může zvítězit nad eh, zdravým rozumem. A pokud jde o patentová práva nebo patent, tak, patenty, tak bych chtěl požádat, aby se co nejrychleji zrodil patentový soud, aby byl iniciován co nejrychleji. Je to velmi důležité. Děkuji, pan kolega Engström, poté komisař. Děkuji. Mám velmi krátké dvě otázky, velmi stručně. Za prvé, k komunitárnímu patentu nebo patentu společenství. Eh, jak se situace vyvíjí? Můžete nám ehm, ji nějak zhodnotit? Eh, jak se tento materiál rozvíjí? Eh, chápu, že umístění instituce je velký problém. To je jedna věc. Druhá otázka jsou ochranné známky. To je eh, něco, co podle mě by mělo být zcela eh, nekontroverzní. Zajímalo by mne, respektive zabývám se tímto tématem a stále ještě nechápu, v čem spočívají problémy eh, související s těmi ochrannými známkami nebo obchodními známkami. Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za telegrafické odpovědi. Pokud nedokážu odpovědět ústně, tak vám napíšu osobně v následujících dnech a doplním tyto odpovědi. Pane Berlinguere, děkuji za vaše ohodnocení práce, kterou jsme společně odvedli s vašimi zpravodaji. Pan Baldessare je zde, pan Rabka jako předseda k patentu, který Evropské podniky čekají 30 let a jsou vlastně v eh, stavu horším než eh, jejich konkurenti z tohoto hlediska z Ameriky a z, z jiných částí světu. O patentu se tu hovořilo i dále. Já už jsem učinil návrhy před rokem a věřím, že do konce června dospějeme k dohodě díky nasazení dánského předsednictví. Zbývá jeden bod, který jsem zatím nedefinoval jako možnost, eh, která by zablokovala postup. A je to právě sídlo toho jednotného soudu, Mnichov, Paříž a Londýn. Tři státy navrhují tři sídla. Každý chce mít sídlo u sebe. A chtěl bych zde podotknout, že jsou to tři nejvýznamnější evropské ekonomiky. Každá z těchto zemí má mnoho podniků, které čekají netrpěle na evropský patent. A slyším i kritiky týkající se byrokracie a vidím, že nejvíce dohodu blokuje u evropského patentu čtyřicítka funkcí Vzhledem k významu této záležitosti se dokážu představit, že když se předsedové vlád zavázali k řešení nalézt do konce června řešení v oblasti sídla patentového soudu, věřím, že dojde ke kompromisu. A chtěl bych říci, že aby závěrečný kompromis nepoškodil efektivitu, kterou očekávají podniky od eh, patentového soudu, který potřebují. A věřím plně, že dospějeme k závěru a eh, dveře jsou nadále otevřené pro Španělsko a Itálii. A jakmile budeme mít eh, evropský patent, tak věřím, že první evropský patent dostane nějaký malý evropský podnik v roce 2013 a věřím, že budou mít dveře otevřené i italské a španělské podniky. Paní Lichtenberger, pan Mesároš a pan Berlinger hovořili o jiné otázce. My jsme o tomto návrhu velmi uslovně pracovali. Věřím, že předložím harmonogram. A je to poměrně složité téma. Je to téma citlivé a chceme dospět ke kvalitnímu návrhu, který se bude týkat jak transparentnosti, autorského práva a orgánů ochranných a paní Lichtenberg říká, že očekáváme pokroky v oblasti společnosti zabývajících autorským právem a také by mělo být možné agregovat eh, hudební repertoáry s tímto návrhem. Pan Berli, Beringer zmínil i další obtížné téma, které bylo předmětem slepé uličky, soukroma, soukromý výtisk. Věřím, že pan Vitorino, můj předchůdce před deseti lety, souhlasil, že se ujme toho zprostředkování v oblasti soukromých výtisků. Vložil do toho mnoho vášně a dovedností a věřím, že na základě jeho práce dospějeme k dohodě. Chci říct, mohl byste říci, že by pan Vitorino mohl vyslechnout poslance, kteří jako pan Berlingber mají co říci. Nebudu komentovat aktu, parlament je svrchovaný ve svém hlasování, pan de Gucht se k tomu vyjádřil, já nebudu nic doplňovat. A pokud je o vynucování, i před pane Berlinguere, je tam 2013. A chci mít jistotu, než předložím návrh, že tento text bude mít přidanou hodnotu. Chci mít jistotu. Nemělo by, to, nemělo by to zasahovat do práva na informace, na základní práv, do základních práv občanů. A mělo by to zlepšit ochranu duševního vlastnictví. A o enforcementu předložím návrh pouze, pokud byl objektivně přesvědčen, že představuje přidanou hodnotu. Pan Podu hovořil o otázce řízení a zprávy. Stačí kodex chování v této věci, jak jste napsal? Nebo máme jít dál? A myslím, že kdybychom měli v rámci renovace, obnovy práva společnosti měli zajít dále, než je kodex chování. Já vás si každopádně ujistit, že vaše zpráva je pro mě osobně velmi užitečná i pro mé kolegy a bude inspirací pro tyto návrhy. Mám ještě několik slov, zcela telegraficky. U biotechnologií, což je nesmírně citlivé téma, Paní Lichtenberg to změnila spolu s dalšími. Dotýká se to patentovatelnosti a vztahu s eh, živou přírodou. Já jsem se zavázal k aplikaci dodržování směrnice o biotechnologii do konce roku. Je to zpráva, která je dlouho očekávána a často nám to bylo vytýkáno že tuto zprávu předložím do konce roku a budeme sledovat vývoj příslušné judikatury. Jsou to nesmírně citlivé otázky a já jsem si dobře vědom těch, té citlivosti a nechci předjímat v této fázi obsah této dohody. Paní Lichtenberger se zeptala na vztahy se Švýcarskem a dalšími zeměmi, které uzavírají bilaterální dohody. Je to téma, které sleduje kolega Šemeta. A jak víte, že máme pravomoci v oblasti daňové a vyjednává bilaterální dohody. A já mu sdělím vaše poznámky. Ale v jedné věci bych chtěl vyjádřit souhlas, paní Lichtenberger, s vaším požadavkem. Musíme dbát evropského aký v boji s praním špinavých peněz. A chci realizovat tuto legislativu proti praní špinavých peněz eh, dostatečně důrazně, aby byla efektivní. Paní Wikström a kolega zmínili ochranné známky. Já jsem to sdělil, je to ve sdělení 24. května, tedy dosah známkového práva které se týká zejména zboží, protože nastávají různorodé situace na celním území Evropské unie. A chci vzít v úvahu, aký jednotlivých smluv a mezinárodních dohod týkajících se transitních svobod a dalších eh, dohod v rámci VTO. Předložím to tedy v létě 2012 s přilehnutím k tomu AKI a chci usnadnit ochranu ochrany, tedy ochranné známk, ochranu známek a připravit příslušné normy. Paní Tajné hovořila o transparentnosti. Já jsem velmi pozorný vůči krokům Spojených států, které postoupily u transparentnosti rychleji než my. Country by country, project by project. Předložil jsem ambiciózní návrh, který je nezbytný pro řízení podniků v dobré, za dobrých podmínek a také pro země, kde působí tyto podniky. A právě proto jsem měl za cíl rozšířit nad rámec tedy těžebního průmyslu, také jsem chtěl, aby se to týkalo lesního průmyslu. A chceme dbát souběžnosti, podobně jako všech ostatních oblastí finanční regulace, dbáme na souběžnost regulačního kontextu, zajistit rovné podmínky pro naše podniky. Musím vás skutečně opustit, abych eh, dodržel své další závazky, ale skutečně vám poskytnu konkrétní a písemné odpovědi na ty body, které jsem zde nezmínil v současnosti ústně. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, děkujeme vám také, přejeme vám příjemný let a mnoho úspěchů v další práci, to je jasné. Teď tedy přejdeme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a to je hlasování o příslušném bodu a slovo má paní kolegyně Rod Berend, zpravodajka. Jedná se o služební řád úředníků. Není to úplně jednoduché pro mě, abych tady dnes vystoupila. Pokusím se to zvládnout za pomoci značného množství léků. Pane předsedo, my všichni jsme vedli potřebné diskuze dostatečně dlouho a já bych chtěla využít této příležitosti, abych poděkovala kolegům a kolegyním za trpělivost za spolupráci se stínovými zpravodají, to byla také vynikající spolupráce. Neměli jsme vždycky stejný názor, ale ta spolupráce byla vždy otevřená a plná důvěry a za to srdečně děkuji. Děkuji také za trpělivost, kterou se mnou všichni měli, když šlo o ten seznam hlasování. Bylo to skutečně velice komplikované a ještě včera večer jsme na tom pracovali, protože jsme museli do toho zahrnout hlasování z výboru pro záležitosti žen dnešního dopoledne. A samozřejmě jsme neudělali všechno úplně správně, protože to byla velice náročná práce a pokusíme se to dneska opravit za pomoci několika pozměňovacích návrhů, které vám byly všem eh, včas předloženy s jednou malou výjimkou. Je to eh, pozměňovací návrh ústní eh, ke změně 204, je to můj pozměňovací návrh, všichni to už máte před sebou, týká se to e, především e, vý, výpovědi zaměstnanců a my jsme se pokoušeli najít jiné znění. Máte to společně s pozměňovacím návrhem, který přišel dneska a všechny vás prosím o pochopení za to, že jsme toto dostali tak pozdě. Abychom mohli přejít k hlasování, vidím, že všichni na to mají dneska zájem. E, znovu děkuji všem, kteří vykonali maximum práce. Jsou to spolupracovnice a spolupracovníci politických skupin, e, kteří na tom pracovali, pracovali na tom také stínově noví zpravodajové, to jsou moji kolegové samozřejmě, dále sekretariát právního výboru. Bez Leticie by ta práce také nebyla a Další kolegyně se narodilo před dvěma týdny dítě, věc jsme už mnozí gratulovali a na závěr ještě děkuji své spolupracovnici paní Fischerové, která pracovala v posledních týdnech opravdu dnem i nocí a proto sedí také vedle mě. Já si myslím, že můžeme hlasovat, pane předsedo, a myslím, že dospějeme k dobrému výsledku a budeme dále pracovat s radou a komisí. Děkuji paní zpravodárce a nyní se hlásí o slovo kolega Pasira. Děkuji, pane předsedo. Jo. Jak už jsme byli informováni, tedy ta práce je dotažena do konce a já jsem chtěl vypustit dva pozměňovací návrhy z přílohy 9 a žádám o oddělené hlasování u pozměňovacího návrhu 105. Jinak jsme se už dohodli na hlasovacím seznamu. Okay, wenn ich das richtig gesehen habe, kommen wir Dobře, když pokud to vidím správně, tak se eh, k tomu eh, dostaneme později. Je nutno sladit ty dva odstavce. Takže můžeme se pustit hned do hlasování. A začneme pozměňovacím eh, návrhem, ale snad ještě připomínka. Kolegyně Vikstrojmová žádala, abychom důležité otázky odhlasovali elektronicky, takže si chci ujistit, zdali máte všichni své hlasovací eh, kartičky. Vždy tam, kde výsledek bude těsný, provedeme ještě jednou ověření elektronicky. Takže bod 5, eh, pozměňovací návrh 5, článek 1. Kdo je pro, prosím, aby zvedl ruku. Kdo je proti? Většina schváleno. Eh, takže FAM 5, kdo je pro, ať zvedne ruku, kdo je proti? Zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. FAM 6, tady máme dělčí hlasování. První část pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, schváleno. Dále přistoupíme k bodu 28, pro, proti, zamítnuto. Dále rozpočtová kontrola 10 pro. pro ne. Ještě jednou 10 pro, proti, zdrželi se. Takom věc. Dále zamítnuto 29 pro, proti, zamítnuto 7 zpravodajka pro, proti, zam, schváleno. Rozpočet 9 pro, proti, schváleno. O devíce jsme vůbec nemuseli hlasovat ani o třicíce Kompromis číslo jedna pro, proti, schváleno. Dále. Kompromis číslo dvě a sice na další straně. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Proti, schváleno. Dále. Pozměňovací návrh 40 je Temeky a další. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, schváleno. Dále následuje 42, 41 je vyřízen, 42 pro, proti, schváleno. Dann kommen wir zu Kompromiss 4. Kompromiss 4 pro, proti, schváleno. 46, Gresle 46 a rozpočtová kontrola 14, to jsou identické návrhy pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 5, pro, proti, schváleno. Následuje FAM 7 na další straně. Horní polovina FAM 7 pro, proti, zamítnuto. Dále 54 kresle pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. Dále následuje rozpočtová kontrola 18 pro. Ne, promiňte, omlouvá se předseda, následuje kompromisní návrh 6, o tom jsme ještě nehlasovali. Ne, právě nyní. Takže se opravují a následuje bod 18. 18 pro, proti, Zamítnuto. Uklouzun prst, to se může stát. Osm, osm pro, proti, schváleno. 58 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, schváleno. Dále následuje 60 pro, proti, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, schváleno. 63 byla stažena, takže následuje bod 64. 64, kdo je pro? Proti? Takže ještě jednou pro, proti, proti je většina, takže zamítnuto. Pozměňovací eh, kompromisní návrh 9 pro, proti, schváleno. FAM 8 s ústním pozměňovacím návrhem paní zpravodajky. Kdo je pro? Proti? V prvním případě to byla většina, takže schváleno. Dále následuje Bod 66 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 74 Baltazara pro, proti, schváleno. Dále. 75, respektive 76, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 7 a 70, Baldazar, pro? Proti? Schváleno. 79 bodů, ne, promiňte. To odpadá, stejně tak 78, následuje 80 pro, proti, zamítnuto. 81 byl stažen, 82 pro, proti, zamítnuto. 84 Handel o Marie pro, proti, zamítnuto. 83 Wikström, kdo je pro? Pro? Proti? Schváleno. Rozpočtová kontrola 21, takže 85 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, schváleno. FAM 9 pro, proti, zamítnuto. FAM 10 pro, proti, zamítnuto. FAM 11 pro, proti, zamítnuto. 90 maštálka pro, proti, zamítnuto. FAM 12 s ústním pozněvacím návrhem panem, pana Baldazara pro, proti, schváleno. 91 Handel o Marie pro, proti, Zamítnuto. 92 eh, pro, proti, zamítnuto. Eh, FAM 13 pro, proti, schváleno. KONT 23 pro, proti, schváleno. FAM 14, dílčí hlasování, první část, pro, proti, Zamítnuto. Druhá část pro, proti, schváleno. Dále 97 Buzoj pro, proti, zamítnuto. 99 Gresle a Kont 24 jsou shodné pro, proti, zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 11 pro, proti, schváleno. Dále 100, to je vyřízeno, takže 101, Lichtenberger pro, proti, zamítnuto, FAM 15 pro, proti, schváleno, kompromis 14 pro, proti, schváleno, dále 103, maštálka pro, proti, zamítnuto, 104, maštálka pro, proti, Zamítnuto. Dále následuje ústní pozměňovací návrh Baldazára k článku 1, bod 39. Všichni to mají. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh pana Baldazára k článku 86, článek 1, bod 39. Bylo to staženo, nebo co je s tím? Ano, staženo, takže nic. Následuje 105 Gresle. To je ten bod, kde, byla, kde bylo požadováno dílčí hlasování pro, proti. Takže musíme elektronicky prověřit, kdo je. Takže hlasujeme elektronicky. Kdo... Můžeme ukončit hlasování. Nebo ne? Promiňte, ještě nám jeden chybí, takže ještě jednou bereme zpátky a začínáme znovu. Začínáme znovu. Hlasujeme elektronicky. OK. 13 pro, 11 proti. Takže ještě jednou. Třetí pokus. Hlasovali všichni? 13 pro, 12 proti, jeden se zdržel, takže schváleno. Druhá část 105. Pane předsedo, chci říci, že mohlo hlasovat jenom 22? Pokud hlasovalo 26, tak jich bylo moc, že některý nemají vůbec právo hlasovat. Promiňte, 24 jich může hlasovat. Pokud jich hlasovalo 26, tak jich hlasovalo víc. Takže musíme si to nechat znovu vyjasnit. Ještě jednou. Zase 620. tak prosím vás, zkontrolujte, jak vypadá situace v jednotlivých skupinách a kdo všechno hlasoval. Okay. Možná můžeme říci, eh, že bychom si tady zjistili, kdo je tady přísto, eh, přítomen. 6, EVP 9. Takže to přepočteme. Ano, někdo je tady navíc. Přihlaste se prosím, kdo ze skupiny EVP hlasoval. Je o dva víc, o dva víc. Tak já bych jednoduše řekl, my dva nahoře tady za předsednickým stolem se zdržíme, takže problém máme vyřešen. Jenom pro hlasování samozřejmě, abychom ten problém vyřešili. Ano, takže už to máme. příliš mnoho dobrého, takže znovu budeme hlasovat bez těch dvou nadbytečných hráčů za frakci EVP. To není možný, zase nás je 25. Jak je to možné, že zase hlasovalo 25? Takže teď už je to všechno jasné, je to v pořádku, problém jsme vyřešili. Nyní hlasovalo jenom 22. Tak co se teď děje? Takže úplně poslední pokus. Poslední pokus. My se tady za předsednickým stolem zdržujeme. 12 Teď je to všechno jasné.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 i kdyby jeden hlasoval navíc, tak by to přesto bylo odmítnuto, takže je to odmítnuto, nebylo to stejně jmenovité hlasování a pokud jde o techniku, tak se to musíme ještě pocvičit. Pokračujeme v druhé části hlasování 105. Paní kolegyně? Ano, Pane předsedo, chci poukázat na to, že musíme do protokolu zapsat, že ti, kteří nemají právo hlasovat, by hlasovat neměli, bez ohledu na to, zda je někdo navíc nebo ne takže nemůže hlasovat ten, kdo k tomu nemá právo. Je důležité, aby všichni političtí pozorovatelé a poradci viděli, že je přítomen ten, kdo je přítomen a je oprávněn hlasovat, jinak budou zkreslené výsledky. Takhle to bylo i v případě mé zprávy o osiřelých uměleckých dílech. Tam mohlo hlasovat jenom 23 a hlasovalo jich 26, takže musíme od počátku vyjasnit, kdo smí a kdo nesmí hlasovat. Normálně nám tady předem musí být sděleno, kdo může hlasovat. To je rozhodující bod. To musíme vědět. Teď samozřejmě nemůžeme rozhodnout, kdo tedy z EVP poslanců nemá hlasovat. Paní Wikström. Vek- Skutečně jsme k smíchu celé Evropě. To je naprosto směšné. Máme tu několik řad politických poradců a ti nejsou schopni ani sledovat vlastní politickou skupinu. To je naprosto nepřátelé. Už jsme to zažili. Já už jsem to řekl v minulosti a říkám to ještě jednou. Měli bychom si nosit hlasovací karty, mít je po sebe, u sebe pořád a prostě tohleto zneužití hlasovacích práv je nekonečné. Celá s vámi souhlasím. V budoucnu bude předem sděleno, kdo je oprávněn hlasovat. Jiná možnost neexistuje. Takže teď je jasné, že to bylo odmítnuto. Takže můžeme přejít k druhé části eh, návrhu 105. Takže hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? pak je i tato druhá část odmítnutá. Přejdeme ke kont 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Dále 106. Ehrenhauser pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 107, opět Ehrenhauser pro, proti, zamítnuto. 108. Ehrenhauser pro, proti, zamítnuto. 109. Ehrenhauser pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 110 Handel o Marie pro, proti, zamítnuto. 111 Handel o Marie pro, proti, zamítnuto. Kontrola rozpočtu 20, kon 26 pro, proti, zamítnuto. 112 Hendl o Marie pro, proti, zamítnuto. Kont 27 pro, proti, zamítnuto. 113 Hendl o Marie pro, proti, zamítnuto. Kont 28 pro, proti, zamítnuto. 114 pro, proti, zamítnuto. 115 pro, proti, zamítnuto. 116 pro, proti, zamítnuto. Kont 29 pro, proti, zamítnuto. 117 stažena. 100, uh, ANC 15 pro, proti, přijato. Kompromis 16 pro, proti, Přijato. 121 Hendl o Marie pro, proti, zamítnuto. 122 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, přijato. FAM 16 pro, proti, přijato. Kompromis 18 pro, proti, schváleno. FAM 17 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, přijato. Přejdeme ke 142 a, 130 a, a 31 kont pro, proti, zamítnuto. Dále 143 maštálka pro, proti, zamítnuto. 144 maštálka pro, proti, zamítnuto. 145 pro, proti, zamítnuto. 146 pro, proti, zamítnuto. 147 pro, proti, zamítnuto. 148 pro, proti, zamítnuto. 149 pro, proti, zamítnuto. 150 a kont 32 pro, proti, zamítnuto. 151 a kont 33 pro, proti, zamítnuto. Ústní návrh od pana Baldasára k článku 51 stažen. 152 Baldazar pro, proti, přijato. Kompromis 20 pro, proti, přijato. 154 Gresle a kont 35 pro, ne, ne, tak to bylo už vyřízeno. Ano, to jsme přijali předtím, ano, to je v pořádku, vyřízeno. Děkuji za tu připomínku a teď tedy přejdeme ke kont 36 a 155, ne, tak je to vyřízeno, ne. Musíme hlasovat. Kont 36 a 155 pro, proti, zamítnuto. 156 Baldassar pro, proti, přijato. Přejdeme k 158 pro, proti, zamítnuto. 159 pro, proti, zamítnuto. 160 pro, proti, zamítnuto. 161 pro, proti, zamítnuto. 162 pro, proti, zamítnuto. 163 pro, proti, také zamítnuto. 164 pozor. 165 pozor. zamítnuto. 167 pozor pro, proti, zamítnuto. 169 Hendl a Marie pro, proti, zamítnuto. 13 pravodajci pro, proti, přijato. 14 ne, Musíme hlasovat 14 pro, proti, přijato. Pak některé odpadají. 15 pro, proti, přijato. 174 pro, proti, zamítnuto. 16 pro, proti, přijato. 17 pro, proti, přijato 175 vyřízeno, 176 cvěvka pro, proti, přijato 177 hendla, ostatní pro, proti, zamítnuto 178 ústní pozměňovací návrh Baldazar, článek C2 a bod A, pro, proti, přijato. 179 Handel pro, proti, přijato. 180 Handel o Marie pro, proti, přijato. 181 pro, proti, zamítnuto. 182 pro, proti, zamítnuto. FAM 18 pro, proti, přijato. 183 odpadá, 184 pro, proti, zamítnuto, 185 pro, proti, zamítnuto, 186 pro, proti, přijato. 187 pro, proti, zamítnuto 188 pro, proti, přijato 189 pro, proti, zamítnuto 190, pokud se nemýlím, vyřízeno 191 pro, proti, zamítnuto 193 masip pro, proti, zamítnuto 180, 192 pro, proti, zamítnuto 194 a 195 pro, proti, zamítnuto 196 pro, proti, zamítnuto 197 pro, zamít, proti, zamítnuto 199 pro, proti, zamítnuto 198 pro, proti, zamítnuto. 200 pro, proti, zamítnuto. 201 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, přijato. Přejdeme k 18. Pro, proti, přijato. FEM 19. Pro, proti, přijato. 204, 205 pro. A tak už to bylo to ústní, co už bylo předtím oznámeno. Takže prosím. Pane předsedo, promiňte, to je ústní pozměňovací návrh k těm dvěma pozměňovacím návrhem 204, 205, který mají všichni před sebou. A tady se počítá s řízením při skončení pracovní smlouvy mezi poslanci a akreditovanými asistenty. Měl by to být takové rozhodčí řízení? Mělo by to být postup, který by příslušným institucím zaváděl mediace v takovémto způsobu sporu. Tak budeme hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Ne, promiňte, možná jsem to špatně řekla. Je to kompromis, který nahrazuje oba pozměňovací návrhy, takže budeme hlasovat o tom eh, ústním návrhu, který nahrazuje pozměňovací návrhu. Kdo je pro, kdo je proti? Tak teď to budeme muset elektronicky vyzkoušet takže bych vás prosil, aby hlasovali jenom ti, kteří jsou k tomu oprávněni, především z ti EVP. Já vycházím z toho, že já a Baltasar můžeme opět hlasovat, nebo ne? Er takže já budu hlasovat také. Můj koordinátor tak rozhodl, takže je to v pořádku. V pořádku. Takže zahajuji elektronické hlasování. Takže musíme to ještě zopakovat, protože nebyly přijaty všechny hlasy. Takže eh, zahajuji nyní hlasování. Teď je to v pořádku. V pořádku. 12 pro, 10 proti. Dva se zdrželi, takže 24 odevzdaných hlasů, učíme se za pochodu a děláme pokroky. To je dobře. Schváleno. Nyní přistupujeme k bodu 206. Hendl Omarie, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 19 Lichtenberga pro, proti, i to budeme muset experimentálně elektronicky prověřit, e, takže zahajuji nyní hlasování. V pořádku? 24 odevzdaných hlasů, 14 pro, 10 proti, schváleno. Dobře, můžeme přistoupit k pozměňovacímu návrhu 1. Zpravodajky, kdo je pro? Proti? Schváleno. Rozpočet 3, to bylo vyřízeno, takže pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, schváleno. FAM 1, pro, proti, schváleno. Budget 4, pardon, dva, budget 2 byl vyřízen. Kont 1, to ještě můžeme udělat, a to ve dvou částech. První část pro, proti, Schváleno. Druhá část pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 by měl následovat. Je shodný s budget 2, takže to uděláme poté. A nyní následuje pozměňovací návrh 21, ten byl ale vyřízen také, takže nyní hlasujeme o kont 2. Kdo je pro? proti, většina. FAM 2 pro, kont 2 byl schválen. FAM 2 pro, proti, zamítnuto. Kont 3 pro, proti, schváleno. 22 Lichtenberga pro, proti, zamítnuto. Budget 5 pro, proti. I tady budeme muset elektronicky prověřit. Zahajuji hlasování nyní budget 5. 14 dafür. 14 pro, 10 proti, schváleno. A nyní následuje bod 2 a 23, Baldazar, pro, proti, schváleno. Dále Eh, budget 9 pro, ne, promiňte, odpravuje se předseda. Budget 6 pro, proti. To byla asi stejná většina jako předtím, ale můžeme to ještě jednou prověřit pro jistotu. Budget 6. Zahajuji hlasování. 14 ku 10. Stejné. Schváleno. Pozměňovací návrh 24, Wikström, pro, proti, schváleno. FAM 3, pro, proti, zamítnuto. Budget 7, pro, proti, schváleno. Kont 4, pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, schváleno. Budget 8, pro, Proti? Schváleno. FAM 4, eh, ale nevím, jestli... Takže FAM 4. Hlasujeme FAM 4. Pro? Proti? To budeme muset prověřit také. FAM 4. Zahajuji hlasování. Patnáctku devíti schváleno. Kont 5 pro, proti, zamítnuto jednoznačně. Dále 25, Baldazar, ale to jsme už vyřídili, také Gargány, takže následuje kont 6 pro, proti, zamítnuto. A nyní ústní pozměvací návrh pana Baldazára k úvodnímu ustanovení 20a pro, proti, schváleno. A nyní kont 7 pro, proti, zamítnuto. Kont 8, ústní pozměňovací návrh Baldazára k úvodnímu ustanovení 2 a 20 pro, proti, je to schváleno. 27 Makovej pro, proti. Řekl bych, že proti byli ve většině, ale pokud si přejete ověření, tak můžeme. Eh, takže zamítnuto. Čtyři zpravodajky pro, proti, schváleno. Kont 9 pro, proti, zdrželi schváleno. Dále hlasujeme o zprávě jako celku pro, prosím o e, znamení, proti, proti jeden nebo dva, tři jsou proti, a kdo se zdržel? Jeden se zdržel. Takže to spočítáme. 20 pro, jeden se zdržel, tři jsou proti. Všechno je jasné. A nyní eh, návrh legislativního usnesení. Pokud to vidím dobře, je to třikrát, dvakrát o rozpočtu. Takže rozpočet jedna pro, proti, schváleno. Dále budget dvě pro, proti, schváleno a dále návrh legislativního usnesení jako celku pro, proti, opět tři jsou proti, jeden se zdržel, jeden se zdržel, nikdo se nezdržel, pan Maštálka se zdržel, dobře, takže jeden se zdržel, paní kolegyně Wikström. Já se domnívám, eh, že bychom rutině o návrhu legislativního ustanovení eh, měli hlasovat elektronicky, protože to přichází od eh, výboru pro eh, právní záležitosti. Předseda, dobře, přejete-li si to, můžeme hlasovat elektronicky o návrhu legislativního usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Ještě nám jeden chybí. Ano, nyní je to kompletní. Devatenáct pro, tři jsou proti, dva se zdrželi. Srdečně blahopřeji paní zpravodajce. Pane kolego Stojanové, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych podpořil paní Vikströmovou skutečně musíme něco udělat s organizací naší práce. Jsme nejmenším, nejmenším výborem v parlamentu, ale Přitom diskutujeme o spoustě stanovisek jiných výborů a také pro jiné výboru. A když jsme příslušný výbor, tak nedostáváme včas stanoviska těch ostatních výborů. Jak se mohu připravit na hlasování, když máme 300 pozměňovacích návrhů a e, já dostanu pouze 5-6 hodin na přípravu? To je nepřijatelné. Měli jsme 55 bodů na programu. Eh, já se domnívám, že počet eh, schůzí by měl být menší, protože jinak kvalita naší práce trpí. To je správné. V případech, kdy to nejde, budeme muset eh, se uchýlit k odročení schůze, ale zatím o to nikdo nepo, nepožádal, proto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 With the permission of my... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. S dovolením kolegů budu mluvit rumunsky, protože chci co nejlépe přiblížit své myšlenky a e, ostatně hned po prezentaci se budu muset rozloučit. Kaum möglich ist Ihnen folgen. Je téměř nemožné vás sledovat vzhledem k hluku, který zde pan, panuje, takže přerušíme na půl minuty abychom umožnili všem opustit sál, kteří sál opustit chtějí a pak budeme pokračovat. Kollege Buzoj, versuchen Sie es. Pane kolego Buzoji, eh, pokuste se o to ještě jednou, ale eh, prosím všechny, kteří tady nechtějí zůstat, aby opustili eh, sál. Dámy a pánové, chci vás požádat, pokud se chcete bavit, tak prosím venku. Děkuji vám. A nyní má slovo pan zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Budu eh, hovořit rumunsky, abych se lépe eh, vyjádřil a také se omlouvám, protože hned po prezentaci eh, musím stíhat letadlo do Bukurešti. Děkuji vám mnohokrát. Chci poděkovat Evropské komisi za návrh směrnice a mm, Chci zmínit eh, něco, co by mohlo být zlepšeno parlamentní eh, debatou. Jednak pokud jde o rozsah působnosti směrnice, domnívám se, že by se to mělo vztahovat pouze eh, na spory předložené spotřebiteli, nikoli obchodníky, protože tady jde o ochranu spotřebitelů v tom systému. A spotřebitelé mm, by měli mít tuto možnost se dovolat svých práv. Také komise se rozhodla, že když eh, eh, právnické osoby eh, budou exkluzivně najímány obchodníky. Ale Tento systém již funguje v mnoha členských státech. Pokud budou vyloučeny, tak mohou zmizet a to může Eh, být nevýhodné pro spotřebitele a pro financování. Já se nedomnívám, že členské státy budou schopny financovat eh, nové systémy, aby nahradili ty původní. Protože, proto se domnívám, že eh, ty nové systémy by měly být zahrnuty do rozsahu působnosti. V rámci článku 6 bychom měli zahrnout ještě princip nezávislosti a přesných kritérií k definování cílů. Já se domnívám, že specifický soubor kritérií pro právnické osoby eh, najímány obchodníky eh, by měly být zahrnuty. Důležitá je také objektivní eh, nezávislost. Můžeme tady nalézt řešení. Lipsa corelării între remunerare și rezultatele procedurilor. Je nutno nalézt řešení, které eh, zajistí nezávislost těchto interních mechanismů. Pokud je o kritérium kvality. Tady je zapotřebí doplnit ještě eh, doplňující principy, ale i když řešení eh, nevychází vždy, nevychází vždy z legislativy, ale z určitých etických zásad, tak bychom měli zahnout odkaz na právní základ, tak aby ochrana spotřebitelů nebyla eh, omezena ve vztahu k zárukám, právním zárukám. Je nezbytné také do toho ještě zahrnout eh, princip důvěrnosti nebo mlčenlivosti, to znamená také záruka eh, opravných prostředků v případě nutnosti a také když eh, jde nebo hrozí eh, promlčení. Pokud jde o přístup, myslím, že společnosti nebo podniky by eh, měly být ehm, zahrnuty do tohoto procesu. I když povinná povaha této účasti by mohlo, mohlo znamenat řešení, může to mít negativní dopady na přístup k právu. Zejména tam, kde jsou ty principy povinné, je nutno zachovat dobrovolný charakter těchto opatření a s tím, že se to stane povinné tam, kde přístup k právu není omezen anebo ohrožen. A nakonec domnívám se, že musíme zachovat rozmanitost mechanismů, Eh, řešení sporů v Evropské unii a proto se nedomnívám, že takovéto řešení by mělo být vždy závazné a povinné. Závazná rozhodnutí jsou možná, ale pouze, když strany jsou o tom informovány předem a mm, dají k tomu souhlas. A nakonec procedurální otázka. Dohoda ohledně rozdělení kompetencí Eh, přiděluje velmi málo kompetencí nám, našemu výboru. Například článek 6, kde máme výlučné kompetence, je zpět s působností, ale IMCO, což je také příslušný výbor, má exkluzivní eh, kompetenci v této věci. Navíc mi bylo řečeno, že všechny pozměňovací návrhy předloženy vně článku ohledně sdílených nebo exkluzivních pravomocí by měly být považovány IMKem za, ne, nebo jsou IMKem považovány za nepřijatelné. Eh, to. Takovýto výklad pravidla 5 je bizarní, protože eh, o těchto pozměvacích návrzích hlasovali příslušné eh, výbory a konečné rozhodnutí bylo eh, přijato od příslušným výborem. V tomto konkrétním případě, případě by to mohlo mít dopad na alespoň polovinu pozměvacích návrhů. Pokusím se to ještě vyladit cestou um, diskusí s eh, kolegy v IMKU, ale mm, domnívám se, že příslušnost tohoto výboru respektive vedení tohoto výboru by se mělo spojit s vedením IMKA v této věci. Děkuji vám. Děkuji, pane zpravodaj. Eh, Předtím, než dám slovo kolegovi Baldasárovi, tak chci říci, že to je zřejmě nesprávná interpretace nepoužívání tedy toho jednacího řádu sekretariátu IMCO. V článku 50 je jasně řečeno, že jsou dodatečná práva, která spadají do kompetence poradního výboru. To je tedy povinnost o všech pozměňovacích návrhy hlasovat. To je mimo jakoukoliv pochybnost. Na tomto pozadí tady budeme budeme samozřejmě jednat i s koordinátory. Já si myslím, že to musíme dát do dopisu, který adresujeme kolegovi a v IMKU a pokud tedy to IMKO neposlechne, tak to tedy půjde do výboru pro jednací řádu. Tam je samozřejmě eh, určitá disciplína. To, co se tam děje, to je jasné porušování disciplíny. Pan kolega Baltasar, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mohu zcela sdílet názor kolega, kolegy Buzoje Především pokud jde o změny, které byly navrženy, oblast eh, používání směrnice a omezit tuto, eh, tuto oblast na reklamu zahrnout do toho i dobrovolný systém té směrnice. Tady nevidím žádný důvod pro to, abychom to vyloučili, jak také zpravodaj právem řekl. Jsou to systémy, které dobře fungují, kvalitativní charakteristiky jsou zachovány a může se dosáhnout dobré efektivity a také je zde podpora školení pro ty, kteří jsou příslušní a mají možnost pro eh, příslušné orgány, tedy jmenovat tyto příslušné orgány eh, v regionálním měřítku, tak jak je to plánováno v textu. To všechno považuji za velice pozitivní. Pokud jde o některá opatření této směrnice, tak mám určité pochybnosti. To nevítám tak zcela pozitivně. Směrnice se zaměřuje na to, aby členské země zaručily, že spory budou vyřešeny ve, ve lhůtě 90 dnů. Pokud tedy, tedy od doručení stížnosti. To jsou opravdu takové komplikované, komplexní případy a já samozřejmě chápu že celý tento postup eh, by měl být eh, pokud možno krátký, ale je tomu tak, že je to opravdu velice komplexní záležitost a musí to být detailně proskoumáno. Například potřebujeme třeba i vyjádření expertů a jak toto stihnout za 90 dnů to je opravdu velmi komplikované. Jedná se také o ochranu takovýchto komplexních řízení. Proto to nemůžeme ze všeobecňovat. Buď to tedy těch 90 dnů, tu lhůtu prodloužíme, nebo je třeba specificky říci, v co tedy chápeme pod pojmem komplexní, komplikované případy. Ve zcela specifických případech musí to být přelože, předloženo příslušné instituci a pak bude na místě tuto lhůtu prodloužit. Transparentnost, ta musí samozřejmě také platit to je jasné, ale nepřál bych si, aby to bylo příliš transparentní a spojeno s velkým počtem informací. To by mohlo malé a střední podniky po, oslabit, protože mají povinnost potom poskytovat všechny možné informace a v některých případech je to opravdu, abych tak řekl, zbytečné. Tady Tedy pokud jde o pozměňovací návrh, tak s ním souhlasím. Jedná se o iniciativy, které vítáme při použití toho alternativního řešení sporu, ale nikoli v případě sankcí. Neboť zavedení sankcí podle mého názoru jde proti zásadě dobrovolnosti. Spravodaj pozměňovacím návrhu 28 to označili jako základní prvek. Jestliže ovšem eh, současně budeme pokutovat ty, kteří eh, v alternativním úrovnání sporů nebudou správně postupovat, tak to samozřejmě je nad rámec dobrovolnosti. Eh, já si myslím, že to eh, je tedy jinak celkem pozitivní a já takto ty pozměňovací návrhy předložím. Do 8. května máme lhůtu, takže pokud jde o 49, tak je to eh, zpráva kolegy Baldesára. Prosím, má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak všichni vědí, po nesčetných debatách o vydání euroobligací Evropská komise. Kromě toho, že změnila název na Stability Bonds vydala také zelenou knihu, kde je uvedena celá řada náhradních řešení a možností. Nyní tyto eurobondy, stability bonds, euroobligace je to téma, které zajímá ekonomy, protože je možné nalézt zdroje a překonat krizi státních dluhů. My hovoříme také o nahrazení emisí členských států emisemi těchto stabilizačních obligací. Je to tedy střední cesta, kterou představuje druhý návrh, ten částečné nahrazení národních obligací, těchto stabilizačních obligací, které by byly doplněny zárukami. A třetí možnost, ta je nejomezenější a ta předpokládá částečné nahrazení národních emisí obligací stabilizačními obligacemi doplněnými širokými zárukami, ale které by nebyly rozděleny mezi členské státy podle fondu, který má zachránit členské státy v potížích. Hovoříme o právní životaschopnosti spíše než o politické životaschopnosti jednotlivých řešení. A přesto přeze všechno je samozřejmé, že upřednostnění určité alternativy bude záviset na politické vůli a ne na tom, že bude tato možnost odpovídat smlouvám a evropskému právu. Tedy domníval jsem se, že alespoň dlouhodobě nahrazení beze zbytku národních emisí těmito stabilizačními obligacemi by bylo nejlepší řešení, abychom vyřešili současnou krizi státního dluhu. A tato možnost by měla nejvíc výhod, největší prospěch pro ekonomickou a finanční stabilizaci v Evropské unii. Avšak tato první možnost představuje morální riziko a v tomto pojmu se skrývá ztráty nebo odnětí odpovědnosti státu, který by již neručil za tuto emisi obligací. Pokud například to zaručí Německo, tak se můžu rozhodnout, že už nemusím řešit vůbec zdraví vlastního rozpočtu. Takže tato první alternativa skýtá toto riziko. Nebude žádný tlak na státy z hlediska rozpočtové disciplíny. Navíc by to také vyvolalo významné změny ve smlouvách. A to je důvod, proč jsem chtěl podtrhnout, že konzistentnost se smlouvou je podmínka sine qua non pro zavedení těchto evropských obligací. Nemusíme zde dále hovořit o názvu euroobligace nebo stabilizační obligace, pokud nám smlouva neumožňuje mít záruky pro všechny členské státy. A to se týká článku 125 smlouvy, který předpokládá zákaz finančních záchranných akcí členských států a také nezbytné vytvoření právního systému, který by byl spolehlivý a pro případné zavedení stabilizačních obligací a hlubokou analýzu související s jednotlivými aspekty těchto obligací národních finančních systémů. Pokud budou tyto obligace dnes vydány, tak se budou opírat o jiné nařízení. Tyto nové evropské obligace vyvolají otázku, na základě jaké legislativy je budeme vydávat. A vzhledem tomu, že máme tyto právní otázky, které patří do kompetence našeho výboru. A pokud odhlédneme od národních zájmů, protože se to ubírá spíše směrem ke skepsi a zamítnutí, a pro jiné zase to znamená bezmezné nadšení, je třeba uvažovat o dalších formách postupu v ekonomické oblasti, tedy kromě právních výhrad, je třeba začít tuto otázku poměrně naléhavě řešit. A řešení by bylo předpokládat zavedení postupné těchto stabilizačních obligací, tak, že sloučíme ty tři jednotlivé kategorie. Abychom umožnili přijetí na trhu a abychom překonali postupně veškeré ekonomické překážky. A samozřejmě každý pozitivní či negativní návrh bude pochopitelně naprosto vítán. Ale je pravda, že to je nová otázka, o které jsme snad hodně hovořili, ale teď bychom o tom měli začít hovořit zcela konkrétně a ne pouze z politického hlediska. Děkuji. Organizační poznámka. Máme tři čtvrtě na šest. V šest musíme mít schůzi koordinátoru a pak ještě schůzi in kamera. Takže já přeruším pět minut před šestou bez ohledu na to, eh, jak budeme daleko a v 18 hodin začneme schůzi koordinátoru. Co se dneska nebude stíhat, tak uděláme zítra pro, eh, pohlasování. Udělali jsme nějaké změny v programu, mohlo by to zítra vít, pokud ne, tak tak to přesuneme. Tak ne, nyní paní Lichtenberger. Děkuji. Pan kolega měl velice obtížný úkol, velice politicky ožehavé téma. Všechny ty dluhopisy, ať už jsou označovány jakkoliv, jsou používány v politické rétorice a proto tedy kladu zvláštní důraz na juristy právnické přesné označení, aby zpravodaj si toho je opravdu dobře vědom. Druhý bod, já si myslím, že musíme jasně říci, co to znamená, jaké jsou tyto dloupisy eh, v, soula, eh, v porovnání s tím, co si pod tím představují mnozí politici jako project bonds. Já jsem slyšela nejrůznější interpretace a k tomuto tématu jsme měli také jedno slyšení. Možná by bylo zajímavé, zajímavé, aby si kolegové vzpomněli na výsledky tohoto společného slyšení, anebo se na to ještě podívali, protože se tam objevily některé věci, které neodstranily pochybnosti o právnické realizovatelnosti. Děkuji, kolegyně Tajn. Chtěla bych pouze prohlásit, že naší skupině neexistuje žádná jednota, která se týká dluhopisů stability. My jsme dobře obeznámeni s různými pojmy. Nejedná se přitom o projektové bondy, eh, to nám je známo. Především bych chtěla vystoupit proti postupnému eh, postupu. Eh, jsou to změny smluv, které jsou nutné. Dále je třeba v mnoha členských státech Eh, provést hlasování, po případě získat souhlas národních parlamentů s kvalifikovanou většinou. Především eh, z tohoto důvodu je tento postup po krocích eh, pokusem něco vlastně propašovat zadními vrátky do tohoto parlamentu. To, co bychom tady vlastně nechtěli, já mohu říci, že u nás doma se na tom už dlouho pracuje. Všichni víme, že to je extrémně komplikované, bude to trvat celá léta. Je třeba proto vytvořit předpoklady. A pokud jde o rozpočtovou disciplínu, tak musíme mít také předpoklady. Já si myslím, že musíme nejprve vědět, jaké potřebujeme politické předpoklady pro zavedení těchto dluhopisů, abychom se potom mohli bavit o tom, zda je chceme zavést nebo ne. Až budeme mít politické předpoklady, budeme moci říci třeba ano, ale myslím, že jsme od toho ještě nahony vzdáleni. A především tady tento eh, postup po krocích, teď se mi nezdá, protože si myslím, že je to ten pokus něco propašovat zadními vrátky. Kolega Baldassar se ještě hlásí o slovo? Sono perfettamente. Ano, já naprosto souhlasím. S kolegyní Lichtenberger. Projektové obligace to je něco úplně jiného. A i ty jsou problematické, protože nemá smysl vytvářet novou nadnárodní síť, která bude předpokládat investice dvou tisíc miliard euro pokud tam může Evropská unie potom vložit pouze 30 miliard. Tedy kdo tam vloží zbytek, aby vznikl tento systém? Paní Tajne, já vás hned uklidním. Problém s, postupným, s postupnými kroky je právě třeba, abychom byli schopni reagovat na vaše obavy. Kromě právních komplikací, o kterých jsem již hovořil, a nehovoříme ani o politických problémech. Nemůžeme prostě přejít z nuly na zavedení stabilizačních obligací, které budou řízeny evropskou institucí a nahradí státní obligace. Prostě pokud schválíme tyto nástroje a právo to umožní, tak to znamená, že začneme postupnou emisí členských států, která bude zaručena členskými státy a vydávána Evropou a potom postupně dospějeme k vydávání dluhopisů, které budou vydávány celou Evropou, všemi. A pokud je o ekonomické aspekty, to bychom museli zahájit širokou diskusi, protože někdo vám řekne, že ty úroky, které platí některé členské státy, by se velmi snížily a zase ti, kteří jsou na tom lépe, by neutrpěli takové navýšení. To jsou ekonomické otázky, o kterých nemůžeme zde Děkuji. Termín pro podávání pozměvacích eh, návrhů je 7. Eh, května eh, dopoledne do 12. hodiny. A nyní můžeme ještě projednat bod 9 a ty ostatní přesuneme na zítra. Takže nyní má slovo kolega Berlinguer ke své zprávě. Prosím. Děkuji, budu velmi stručný, protože tato zpráva o řešení sporu elektronicky souvisí také se návrhem řešení eh, sporů. A tady jde o to pomoci online těm, kteří um, provedli elektronickou eh, transakci. anebo transakci elektronického obchodu a kteří na evropské úrovni si nepřejí mít eh, druhou, další instanci k řešení sporů. Je to tedy alternativní metoda. Byla by zapotřebí organizace, je to iniciativa komise, Má to být přeneseno na členské státy a jejich úřady, které mají pak převzít tu roli řešení sporů. Já mm, tomu nechci věnovat příliš mnoho času. My k tomu vypracujeme eh, stanovisko a eh, eh, ve zprávě bych také chtěl zapracovat nebo do zprávy zapracovat několik pozměňovacích návrhů a sice rozšíření nejenom na přeshraniční obchod, ale e, také na obchodování uvnitř jednotlivých e, členských států. To jsme také viděli u dědického práva a také v oblasti hromadných e, žalub, žalob. Tady to totiž tam e, je to nutné, ale tady e, kulturní rozdíly nemáme, tudíž to není zapotřebí. A proto bych navrhoval spíše posílení této formy transakce s tím, abychom to využívání usnadnili a aby to bylo efektivní, účinné. Dal by se také zajistit přístup k soudům online aby nebylo zapotřebí se obracet na soudy fyzicky. Pokud jde o stanoviska ostatních výborů, já bych to chtěl rozšířit nejenom na transakce online, ale také transakce offline. A ta platforma by se pak měla nazývat eh, signposting eh, platform anebo eh, podpůrná platforma online. Ostatně to máte k dispozici písemně. Ten nejdůležitější bod v návrhu, a to je už eh, můj závěr, spočívá v tom, že zprostředkovatele řešení sporů budou jmenováni a budou to subjekty nebo osoby, které mají pomáhat při řešení a překonávání e, potíží e, těm osobám, které se v systému moc nevyznají. Tyto e, subjekty nebo tito zprostředkovatele budou tvořit jakousi síť v rámci Evropy, budou těsně spolupracovat se středisky ochrany spotřebitelů a tak dále. To alternativní řešení sporů eh, je, eh, myslím, vynikající iniciativa komise a také eh, justice by měla mít zájem na dosažení rychlého řešení těchto případů. Eh, alternativního řešení spotřebitelských sporů, aniž by bylo nutno obracet se na soudy. Znamenalo by to zlepšení situace eh, soudu na mnoha eh, úrovních a v mnoha zemích. Potřebujeme skutečně určitou evropskou disciplínu. Děkuji vám za to. 8. května 12 hodin je konečný termín pro podávání pozměvacích návrhů. Nyní zahájíme zasedání in důvěrné. Já ale eh, na chviličku přeruším, protože potřebujeme eh, upravit eh, technické zázemí a za, ne, za chvíli budeme pokračovat.